krátce i pan Kovaček. David, you can invite me for a beer afterwards. Pane Davide, můžete mě pak pozvat na pivo. Pozkusí. A začneme dopadem finanční a hospodářské krize na lidská práva. Spravodajkou je paní Vajdere. Máte k tomu, co říci, paní Vajdere? Ano. Ještě než se všichni sejdeme, tak bych si dovolila říct pár slov, pokud mi to dovolíte, pane předsedo. Já jsem velice vděčná za skvělou spolupráci se všemi zúčastněnými stranami. Takováto zpráva na inovativní téma je něčím, co jsem si rozhodně užila, velice se mi to líbilo. 124 pozměcí návrhů signalizuje, že zpráva se těšila obrovskému zájmu mezi kolegy rovněž. A všechny tyto návrhy vlastně zlepšily ten text, ten původní text, takže chci všem poděkovat za velice intenzivní práci panu Martinovi, Mariete Šárkerovi, Tavariš, Mariete Dežra a Časy Tanokovi poděkovat za jejich obrovské přispění. Zpráva je rozhodně mnohem kvalitnější, než byla původně. Rovněž chci poděkovat výboru DEVE, mnohé záležitosti, eh, které už ve svém stanovisku eh, vyjádřili, byly vlastně zároveň pojaty v těch eh, pozměňovacích návrzích. Využijí té příležitosti, abych poděkoval paní Bobes a paní Ovodačič za skvělou, skvělé přispění. Takže o co šlo v té zprávě. Najít urgentní řešení k problému a k otázce lidských práv a já jsem přesvědčena, že svou zprávou přispějeme k zlepšení situaci v oblasti lidských práv ve světě. Děkuji tady všem kolegům za spolupráci. Herzlichen Dank. Srdečně děkuji. Tímto přejdeme k hlasování. 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis dvě, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A přecházíme k 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 69, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. 70, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 73, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. 44, 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 79, kdo je pro, proti, zdrželi se, Není to úplně jasné, nebo vy jste si jist? to. 80, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítno to. 81, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítno to. 82, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ústní pozměňující návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A přecházíme tímto ke kompromisu 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 88. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Ústní pozměňující návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 91. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 93. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 94. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 95, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 96, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 97, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. Sto jednička. Uzavírám hlasování. Marieta? Já se omlouvám, já s sebou nemám hlasovací kartičku, ale hlasuji e, ve smyslu socialistickém, čili pro v tomto případě. My neznáme socialisty, známe pouze Evropany. Přijato tedy 30 proti 28. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103, 100 pro, Sto čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sto pět pro, proti, zdrželi se, přijato. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 pro, proti, Zdá se, že to bude podobné jako minule, takže ověříme 108.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 115. Zahajuji elektronické hlasování. Za uzavírám hlasování. Abstimmung ist geschlossen. Ist mit 26 zu 35. Takže 26 pro, 35 proti, takže zamítnuto. 116 pro, proti, Zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. 122 pro, proti, zdrželi se, přijato. 123 a 124. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. 9 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 10 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 11 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 8 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A přecházíme k 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. 32 pro, proti, zdrželi se, Přijat. Dobrá, ověříme. Uzavírám hlasování. 30 k 29 přijato, já jsem to věděl, říká pan předseda. 33 pro. Proti? Zdrželi se? To bude něco podobného. Zahajuji elektronické hlasování. Wenn sich alle beteiligen, ist es leichter zu überschauen, ob wir dann Když se všichni účastní, tak to je pak přehlednější, ale pak někdy, když je to těsné, tak je to Pro nebo proti jste? Tam nedávejte kreditky, prosím vás. Uzavírám hlasování. Vidíte, jak je důležité, když se náš bývalý předseda parlamentu dostaví, tak okamžitě úplně zvrátí kurz dějin. 33 zamítnuto. 34 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Abstimmung ist geschlossen. Zavírám hlasování. Takže zamítnu to dvěmi hlasy navíc proti. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, Přijat. A přecházíme k 41, 42, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. Die Abstimmung ist geschlossen. Uzavírám hlasování. Takže přijato 34 hlasy ke 30. 43 padá. 44 pro, proti, zdrželi se přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12 pro, Proti? drželi se? Přijat. 49 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. 50 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 51 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 52 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 53 pro proti, zdrželi se přijato. 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 55 pro, 50, proti, zdrželi se přijato. 56 pro, proti, zdrželi se přijato. 57 pro, proti, zdrželi se přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se, přijata. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijata. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijata. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Pětka pro, proti, zdrželi se, přijata. Šestka pro, proti, zdrželi se, přijata. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Osmička pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou, osmička, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme elektronicky. Die Abstimmung ist geschlossen. Uzavírám hlasování. Tedy jedna zamítnuto 35 hlasy k 31. 9 jedna pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, ověříme. Tady vidím v tom středním poli takovou slabinu v té účasti na hlasování. Uzavírám hlasování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 Uzavírám hlasování. Takže 34 k 33. Přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrže, eh, přijato 18 pro, proti, zdrželi se, přijato 19 pro, proti, zdrželi se, tady si nejsem jist, hlasujte prosím elektronicky. Hmm. Die Abstimmung ist geschlossen. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 41 hlasy k 25. Tady máme 20 až 25. Blok, a on blok. Kdo je pro? 20 až 25. Hromadně hlasujeme. Ne, nedá se to. Takže 20 pro, proti zdrželi se, zamítnuta. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 24 pro, proti, zdrželi se, to si myslím, že je přijato, a 25 pro,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 Uzavírám hlasování, tedy 7, 40 ke 3 hlasům proti a 17 zdržením byla zpráva přijata. Srdečně blahopřejeme paní zpravodajce. A nyní už přecházíme ke zprávě o Chorvatsku. Libor Rouček je zpravodaj. Já, noch irgendwas zu sagen? Ještě máte k tomu co říci? Takže okamžitě vykonáme rozsudek v takovém případě. Vier. 4 Pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti? Přijato. 6. Pro, proti, zdržel se, odmítnuto. 7. Pro, proti, zdržel se, přijato. 8. Pro, proti, přijato. 9. Pro, proti, přijato. 10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme. Antra, eh, die Abstimmung ist geschlossen. Hlasování ukončeno. Při to 11 pro, proti, zdrželo se přijato 12, 13 pro, proti, zdrželo se odmítnuto 14 pro, proti, zdrželo se přijato 16 pro, proti, zdrželo se přijato 17 pro, proti, zdrželo se přijato Tady přišel zpravodaj s kompromisním návrhem 1. Kdo je pro? Proti přijato. Kompromis 2. Pro, proti, Zdržela se přijato. Pozměňovací návrh 27. Pro. Děkuji. Po kompromisním návrhu 2 mám ještě pozměňovací návrh. Cooperation with the Croatian authorities, a post-accession monitoring mechanism to evaluate the track records mentioned above. Žádá po Evropské unii, aby e, zavedla e, mechanismus monitorování, e, který zaručí trvalost přijatých opatření pro boje proti korupci a trestné činnosti tak aby bylo zaručeno, že v Chorvatsku budou dále pokračovat reformy v této oblasti. To bylo takové schrnutí textu, já to předložím ještě písemně. A je to text, který nevyplývá z kompromisního návrhu 2, i když nám bylo řečeno, že ano. Proto si myslím, že mám právo předložit pozměňovací návrh a aby se o něm hlasovalo. Děkuji. Herr Berichterstatter. Herr Präsident, am strikt Pane předsedo, já jsem proti tomuto monitorovacím mechanismu po prvním červenci pro Chorvatsko. Není to jenom moje stanovisko, je to stanovisko i stínových zpravodajů, nicméně. Pokud o tom chcete hlasovat, myslím, že bychom měli. Pane předsedo, promiňte. Já ctím právo iniciativy z naší strany, ale eh, paní Makovej eh, vlastně prohrála tu debatu a hlasování včera a dnes se to eh, zkou, dnes to zkouší znovu oklikou formou pozměňovacího návrhu. A to je také důvod, proč si myslím, že navzdory tomu, co řekl zpravodaj, bychom prostě celou věc měli schodit ze, schodu, ze stolu, protože jinak se tohle bude protahovat nekonečno. Also Sie haben gesagt, dass Sie gegen die Abstimmung darüber sind, Frau Nett. Eh, vy jste teda hlasovala proti. Já jsem řekla, že raději ne. Ale když kolegové řeknou dobře, raději ano, budeme hlasovat, tak jenom cítím potřebu varovat. Jestli začneme postupovat tímto způsobem, tak ta debata nebude mít konce. Look, Mrs. McAvey. Paní McAvey. Pokud stačí jeden člen, aby nechtěl hlasovat, tak hlasovat nebudeme, jenomže není formální protest, takže hlasovat budeme. Děkuji, pane předsedo. Je důležité, abychom si skutečně vyjasnili tu procesní otázku. A teď eh, nemám na mysli nic konkrétního, ale jde mi o to, co se děje, když se předloží ústní pozměňovací návrh. Většinou se neřídíme tak formálními pravidly jako plenární zasedání, ale spíše většinovým názorem, ale potřebujeme určitý, určité pravidlo, jak vyjasnit podávání ústních pozměňovacích návrhů, tak jak je teď tomu v případě paní Makovej. Já osobně si myslím, že tento návrh je nekompatibilní eh, s tím kompromisem, který byl předložen, přesto si myslím, že můžeme hlasovat, eh, ačkoliv se zdá, že tady bude určitě většina proti, protože ten návrh je sám proti kompromisnímu pozměňovacímu návrhu. Děkuji. To je přesně to, o čem jsem mluvil. Nemáme žádné formální eh, protinávrhy, to znamená, že není důvod hlasovat a proto si kladu otázku, eh, kdo tedy podpoří ten ústní písemný návrh paní Makova. kde je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. A teď tedy konečně 27. Pro, proti, zdržela se přijato. 28 pro, proti, zdržela se eh, Socialisté hlasovali ano nebo ne? Zamítnuto. 29 pro, proti zdržela se přijato. 30 pro, proti zdržela se přijato. 31 pro, proti, zdržel se přijato. 32 pro, proti, zdržel se odmítnuto. 33 pro, proti, zdržel se odmítnuto. 34 pro, proti, zdržel se přijato. 35 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdržel se přijato. 39. Pro. Proti zdržela se přijato. 40. Pro. Proti zdržela se přijato. 1,40 pro. Proti zdržela se přijato. 42 pro. Proti zdržela se přijato. 43 pro. Proti zdržela se odmítnuto. 44 a 46 pro. Proti zdržela se přijato. 47 pro, proti, zdrželo se přijato. 48 pro, proti, zdrželo se odmítnuto. 49 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že je to přijato, ale ještě si to ověříme. Končím hlasování. Přijato 37 hlasy. Kompromisní návrh 4. Pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 5. Pro, proti, zdrželo se přijato. 56. Druhý díl. Kdo je pro? Druhý díl. Ten první už neplatí ve chvíli, kdy byl schválen kompromisní návrh 5. Takže 56, druhá část. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 55 pro. Proti zdržel se odmítnuto. 60 pro proti, zdržel se přijato. 61 pro, proti, zdržel se, zase to není jasné, zdá se, že přijato. Zahajuji hlasování. 61. Končím hlasování. Přijato. 62. Pro, proti, zdržel se, přijato. Dvojka. Pro, proti, přijato. A celkové hlasování. Kdo může podpořit zprávu? Elektronicky. ukončeno. 60 pro, 2 proti, 4 se zdrželi. Gratulujeme panu zpravodaji. A nyní uvidíme, jestli pan Dan Preda bude mít stejný úspěch s Islandem. Chce k tomu pan Dampreda ještě něco říci? Ne? Takže kompromisní návrh jedna pro, proti, zdrželo se přijato. Šestka pro, proti, zdržela se při odmítnuto. Osmička pro, proti, zdržela se přijato. Devítka pro, proti, zdržela se přijato. Eh, jedenáctka pro, proti, zdržela se odmítnuto. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdrželo se přijato. A nyní 18 pro, proti, zdrželo se přijato. 19 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdrželo se přijato. 24 pro, proti, zdrželo se, přijato. 25 pro, proti, zdržela se přijato, 26 pro, proti, zdržela se přijato, 27 pro, proti, zdrželo se přijato, 28 pro, proti, zdržela se, Musíme opakovat, takže kdo je pro, je pro ten ústní pozměňovací návrh 3. Budeme to opakovat. Jde o 28. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 3. Já myslel, že liberálové souhlasili. Hlasování ukončeno. Přijato. Ústní pozměňovací návrh 3 pro proti, zdrželi se přijato. 32 pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 5 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 6 pro. Takhle je to vždycky s ústními pozměňovacími návrhy. Zelení jsou proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. V tom případě budeme hlasovat o kompromisním návrhu 6 bez té ústní úpravy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 38 pro, proti, zdržel se. Co dělají socialisté? Budeme muset ověřit. 38. Hlasování ukončeno. Přijato. 39. První část, kdo je pro? Proti, přijato. Druhá část pro? Kompromisní návrh 7. Přijat. Jednička pro, proti, zdržel se, přijato. Dvojka pro, proti, zdržela se přijato. tři pro, proti, zdržela se přijato. Nyní elektronicky odhlasujeme celou zprávu. Vote is closed. Hlasování ukončeno. 56 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, přijato. Gratuluji. A nyní máme domluveno vystoupení zástupce Černohorského parlamentu a já mezi tím vyhlašuji pětiminutovou přestávku. President, ambassador. Vážený, vážení kolegové, pane předsedo, velice rád bych tady přivítal předsedu Černohorského parlamentu, pana Ranka Krivokapiče. Jsme velice rádi, že jste dnes eh, mezi nás zavítal. Je to vůbec první příležitost k vzájemné diskuzi, ačkoliv vzpomínám si na rok 2006, kdy jste eh, tady vystupoval před významným referendem a teď eh, už deset let jste předsedou parlamentu, což eh, znamená, že máte i rozsáhlou historickou paměť týkající se své země, která určitě Eh, prošla eh, na lehkým údobím. My jsme minulý měsíc chválili celou řadu doporučení, které se týkají dalšího pokroku země, vaší země ve prospěch eh, jejich občanů. Vnímáme vaše zemi jakožto modelový příklad země v regionu. Je to také jediná země, která v tuto chvíli vyjednává podmínky přistoupení k Evropské unii. Má dobrou historii, pokud jde o implementaci evropské legislativy a vede si příkladně, pokud jde o rozvoj občanské společnosti, k čemu jste což jsou věci, na které může být vaše země eh, pyšná. Takže Teď je zjevné, že je potřeba pracovat dále na splnění podmínek přistoupení, především pokud jde o nezávislost soudnictví, pokud jde o boj s korupcí. Je potřeba zintenzivnit úsilí, pokud jde o vyšetřování případů korupce u vysoce postavených eh, osob, jde také o zlepšení flexibility vnitřního trhu, a také vyřešení pohraničních spolu se sousedními státy. Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za to, že jste eh, se mezi nás dostavil, ale nejprve bych požádal pana Kukana, aby přednesl úvodní poznámky, ještě než předám slovo panu předsedovi. Děkuji, pane předsedo. Je mi velkou ctí, že mohu vystoupit před eh, předsedou parlamentu Černé hory pouze bych chtěl pana předsedu na dnešním zasedání přivítat. Ze zkušeností z naší meziparlamentní delegace mohu pouze potvrdit, že během diskuzí s partnery z Černé hory jsme byli svědky toho, že evropskou integraci berou velice vážně, velice odpovědně A ačkoliv jsou naše diskuze někdy dlouhé a komplikované, vždy dospějeme ke schválení společného prohlášení, což znamená, že v Černé hoře kultura politického dialogu existuje a to je velice důležité, zejména v regionu západního Balkánu. Chtěl bych podpořit pana předsedu, aby pokračoval tom, jak doposavat vyjednávání o přistoupení probíhala. Je potřeba tak pokračovat i do budoucna a zdůrazňuji i to, co jste řekl i vy sám, pane předsedo, že Černá hora je jedinou zemí, která eh, teď vyjednává své podmínky přistoupení. Je potřeba aby byl dodržen rámec rozšíření v regionu a je velice dobře, že Černá hora o to usiluje. Ještě bych rád připomněl, že je třeba za to Černou horu pochválit, ale je třeba také si uvědomit, jakou odpovědnost tato země v regionu má, protože dobré příklady z balkánských zemí jsou potřeba Může to být Chorvatsko a Černá hora, jakožto kandidátské země, které splňují kritéria pro evropskou integraci, prokazují, že něco takového je možné a je to velice silný argument pro další země, které někdy kritizují Evropskou unii, že nedrží slovo a tak podobně. Nemám nic negativního, co bych řekl. Vy velice dobře víte, kde máte problémy, jsou, za, jsou prozatím četné, ale je dobře, že se začalo vyjednávat o kapitole 23 a 24, protože to jsou nejcitlivější záležitosti, alespoň také tomu v celé řadě zemí, ale jsou to kapitoly velice důležité a metoda vyjednávání je takto mnohem efektivnější a umožňuje soustředit se řádně na ty nejkomplikovanější záležitosti. Děkuji, pane předsedo. Thanks a lot, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Je mi velkou ctí, eh, že jsem zde mohl být několik měsíců před eh, získáním nezávislosti, kdy jsem hovořil o tom, že chceme opět získat nezávislost jako země a eh, jsem rád, že se to podařilo s podporou Evropské unie. Myslím, že jsme se stali dobrým příkladem pro zbytek Balkánu ohledně toho, jak je možné realizovat obtížná rozhodnutí a to produktivně a v míru. Je mi velkou ctí, že jakožto předseda parlamentu Černé hory jsem se mohl sejít se čtyřmi evropskými prezidenty. Jsem velice respektive mm, předsedy Evropského parlamentu. Je tady mezi nimi například pan Petering. Já jsem velice rád, že se znovu spolu vidíme. Máme dlouhodobé vztahy a pan Petering vždy podporoval balkánské země a Černou horu konkrétně, pokud jde o integraci do Evropské unie, takže bych ještě jednou rád vyjádřil své díky a obrovskou vděčnost. Nyní jsme v úzkém kontaktu s panem místopředsedou Kukanem v rámci naší meziparlamentní delegace. Celkem jsme se setkali čtyřikrát a budeme pokračovat s tím, že se budeme soustředit na kapitoly 23 a 24, které jsou v tuto chvíli pro nás klíčové. Teď bych se ovšem zmínil o našich integračních plánech a roli parlamentu v těchto plánech. Jsme malým parlamentem, ale snažíme se být efektivní. Parlament je místem pro integraci Černé hory. Jak víte, tak eh, existuje určitý rozkol ohledně našeho statutu, ale v tuto chvíli je parlament klíčovou institucí, která nabízí Černé hoře i integraci a směřuje nás k Evropské unii, ačkoliv někteří eh, byli proti Evropské unii či NATO tak teď se snažíme spolupracovat. Parlament pracuje na tom, aby pozměnil ústavu, ačkoliv jsme se schválili ústavu teprve v roce 2007, rok po získání nezávislosti. Teď ji znovu upravujeme, konkrétně ustanovení, která se týkají soudní moci. A mě eh, té oblasti, která se věnuje Eh, stíhání. Jde nám o to vytvořit stabilní rámec pro plnou nezávislost justice, ale zároveň také její odpovědnost, protože jsme byli svědky eh, pokusu vytvořit z justice nezávislou moc bez jakéhokoliv vlivu demokratické legitimity. Takže pracujeme na nápravě situace a chceme během několika měsíců pozměnit ústavu a posílit nezávislost a zároveň odpovědnost našeho soudnictví. Já doufám, že eh, parlament se eh, ke schválení nové ústavy dostane za několik měsíců. Myslím, že Černá hora ukazuje, že jsme schopni eh, fungování své země pozměnit. Pokud jde o kapitoly 23 a 24, věříme, že najdeme způsob, jak naplnit jejich podmínky. Náš parlament je účinnou kontrolou výkonné moci. Zorganizovali jsme během 24 zasedání 86 slyšení a interpelací a co je asi jedinečné v našem parlamentu je, že během to se týká předvolební kampaně 15 dní před volbami. Vedoucí kandidátky, dnešní premiér byl v parlamentu vyšetřován během volební kampaně, což znamená, že parlament skutečně odvádí svou práci eh, ve všech eh, obdobích a okamžicích, včetně období předvolební kampaně. Myslím, že to dokládá fungování parlamentní demokracie v nové demokratické zemi a já doufám, že do budoucna bude takovéto efektivní eh, fungování parlamentu pokračovat. Máme plány na interpelace a slyšení i pro příští rok v antikorupčním výboru například a musím zdůraznit, také novou dynamiku v našem parlamentu, eh, kde máme klíčový eh, výbor pro rozpočet, eh, pro boj s korupcí a výbor pro evropskou integraci. Ty jsou, ten je v rukou opozice a předsedové vlastně všech těchto klíčových výborů jsou v rukou opozice. Výbor pro rozpočet je pochopitelně velice důležitý, stejně jako výbor pro boj s korupcí a pro evropskou integraci. tuto chvíli v rámci nového modelu se evropská integrace promítá vlastně do práce všech výborů a to přináší určité nové prvky. Teď začal proces takzvaného screeningu, do čehož jsme zapojili také nevládní organizace, což je vlastně vůbec poprvé. A já doufám, že naše malá společnost mobilizuje všechny naše síly Myslím, že teď se začíná integrace projevovat v institucionální fázi. Jak říkám, my musíme probudit veškerou sílu ve společnosti, abychom eh, dokončili proces evropské integrace. Ještě bych rád zdůraznil, že do budoucna budeme, doufejme, ještě produktivnější než eh, v kapitolách 23 a 24. Myslím, že to platí asi pro všechny země, nejenom pro nové demokracie, že právní stát dokládá míru zralosti společnosti či země. Myslím si, že to je v podstatě nekonečný úkol, ale lze podle míry zralosti, eh, respektive lze míru zralosti společnosti měřit eh, vyspělostí právního. Nevím, zda mohu tedy přislíbit plnou zralost této oblasti, ale určitě mohu přislíbit naplnění evropských standardů ve všech klíčových oblastech. A na závěr svého, jak vidím, ne úplně stručného vystoupení, teď vidím podle obrazovek, bych chtěl říci, že Černá hora je významnou, byť malou zemí v regionu a může se stát dobrým příkladem multietnické společnosti. V naší zemi spolu žijí různé kultury, řekněme dokonce různé civilizace. Žijeme na hranici několika civilizací historicky a co je pro nás důležité tradičně, že jsme multikulturní, multietnickou společností a žijeme společně, což není eh, důsledkem poslední generace, ale posledních eh, staletí královských dynastií, které integrovaly etnika žijící e, v oblasti. Já doufám, že posloužíme jakožto příklad e, zbytku Balkánu, možná nejenom e, tomuto regionu. Byli bychom rádi, kdybychom posloužili jako kvalitní příklad a kdybychom posloužili další integraci nezávislých zemí. Myslím, že se nám v posledním století podařila celá řada pozitivních věcí. Myslím si, že máme rozsáhlé společné dědictví, úspěšné momenty eh, z nedávné i dávnější eh, historie a my chceme eh, pokračovat na, na integraci. Poslední deset let funguje Meziparlamentní fórum, které se nejprve snažilo o usmíření a nyní o zblížení vztahu mezi parlamenty našeho regionu. Velice rád bych vám, vážení přátelé, poděkoval za to, že jste od začátku s námi. Vidím tady Doris Pak, děkuji. Charles Tenok nám hodně pomohl eh, svými rezolucemi. Paní Lunáček nás vždy podporovala, stejně jako celá řada ostatních. Víme, že zde máme mezi vámi přátelé, kteří nám rozumějí a kteří se nám snaží pomoci vyvarovat se eh, chybám. Děkuji za vaši podporu, za podporu Černé hoře. A chtěl bych ještě jednou říci, že jsem skutečně velice rád, eh, že se rovnoprávným členem Evropské unie v Brzku stane také Chorvatsko. To je obrovská inspirace i pro nás. Já si myslím, že to povede k velkému zlepšení našeho regionu do budoucna. Děkuji. President, thank you very much for... Děkuji za tento úvod. Nyní máte slovo vy. První vystoupí pan Tenok. Děkuji. Já tady vřele vítám pana Křivokapiče. Přišla jsem bohužel během vašeho vystoupení. Jak víte, moje zpráva byla schválena eh, téměř s minimální opozicí. A měli jsme několik pozměně kompromisních návrhů. Myslím si, že pro přátelé Černé hory je tedy eh, výsledek práce na této zprávě velice pozitivní. Já jsem také přesvědčen, že vaše země kráčí správným směrem a doufáme, že prioritami budou kapitoly 23, 24 boj proti organizované trestné činnosti a korupci, protože to jsou témata, která vzbuzují největší obavy v evropské veřejnosti. Nicméně já jsem se naprosto jist, že vaše vláda, váš parlament udělají všechno, co eh, bude potřeba, abyste uspokojili požadavky, které vyplývají z těchto kapitol. Moje zpráva zbudila velký zájem, byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů. My jsme řešili také práva menšin, problematiku životního prostředí, zlepšení fungování vašeho parlamentu. budování národního koncensu v rámci procesu evropské integrace a nemá, nepotýkáte se s problémy, se kterými se potýkají vaši sousedé v tomto regionu. Jste malou, ale soudržnou zemí. Vznikly určité problémy na hranici s Chorvatskem, ale my doufáme, že ve chvíli, kdy se Chorvatsko stane plnoprávným členem Evropské unie, tak už to nebude problém. A vítáme také skutečnost, že vaše země hraje úlohu takového regionálního zprostředkovatele, který umožňuje eh, určité napjaté okamžiky ve vztahu s Bosnou Hercegovinou a dalšími zeměmi utlumit. A samozřejmě eh, Evropský parlament eh, bude nadále velice sledovat vývoj v Černé na cestě k plnoprávnému členství v Evropské unii a v NATO. Thank you. Danke. Děkuji. Pane předsedo, v tomto parlamentu máte hodně přátel, nejenom tady socialisty. Všichni se zasazujeme o integraci a rozšíření Evropské unie, pokud možno o všechny země západního Balkánu, včetně Černé hory. Samozřejmě vy musíte odvést svůj díl práce, my vás můžeme podpořit, ale vy na tom musíte zapracovat. Čili eh, bylo tedy příjemné od vás slyšet, že ve vaší zemi panuje koncenzus, což je takový nezbytný základ. protože tady vlastně my se dokážeme dohodnout o přístupu k Černéhoře napříč eh, parlamentem, a to v rámci různých výborů a skupin. Teď je otázka, mm, co budete dělat v boji proti korupci, jak budete zlepšovat fungování státní zprávy a administrativy. Vy sami víte moc dobře, jaké úkoly vás čekají a myslím, že jdete správným směrem. Ale já se také chci zeptat, nebo říci, že je důležité, aby ta země byla připravena nejenom administrativně z hlediska boje proti korupci, ale také hospodářsky. Jakmile se zapojíte do toho jednotného trhu, kde je 500 milionů potenciálních spotřebitelů, tak eh, to bude mít hospodářský dopad na vaše zemi. Mě by zajímalo, jak se to představujete, jak další rozvoj vašeho hospodářství, protože bohužel žijeme v době, kdy se většina zemí potýká s problémy. Čili já bych rád slyšel, jak si to představujete, případně dokonce, jak vám můžeme pomoci, nejenom z toho, nejenom v rámci předvstupní pomoci, ale také eh, v rámci lepší, větší integrace našich ekonomik. A moje poslední připomínka Již bylo řečeno, že Montenegro hraje takovou vůči úlohu ve vašem regionu. Chorvatsko se stane plnoprávným členem 1. července, pak je řada na vás to sebou přináší velkou zodpovědnost. Vy můžete být takovým příkladem vašim sousedům v Bosně, Hercegovině, Albánii a podobně. Vy můžete ukázat, že tvrdá práce se vyplácí. Čili vy vlastně hrajete důležitou úlohu i eh, v rámci budoucího rozšiřování Evropské unie. Děkuji. Thank you, Chair. Welcome to... Děkuji. Vítejte v našem parlamentu. My colleagues. Vaše země je takovým příkladem úspěšného postupu. Poprvé to řekl komisař Oli Rehn, na začátku mm, to funkčního období tohoto parlamentu není uplynulo sedm let a vy jste pořád takovým úspěšným příkladem. Jste mm, nejmenší zemí v regionu, máte ale ty největší ambice. Já jsem se například velmi zasazovala o zahájení jednání s Černou horou, protože jsem byla přesvědčena, že pouze pokud budete opravdu jednat, tak Eh, provedete reformy správným směrem. Je třeba vědět, eh, že jsme připraveni k tomu dalšímu kroku. A to je asi ten největší rozdíl mezi zeměmi, jako je vaše a ostatní v tomto regionu, které zatím ještě neznají svoji budoucnost. Je tedy důležité nejenom abychom vám zadávali úkoly, ale také abychom věděli, co my můžeme udělat pro vás. A co je tedy realistické očekávat během jednání. Jestliže země ví, že pokud provede reformy pokročí správným směrem, tak je to, myslím, užitečné. Vy jste dobrým příkladem. Všichni víme, co je potřeba udělat. Já jsem jenom stínová zpravodajka za EPP k té zprávě pana Tanoka. A nepředložila jsem žádné pozměňovací návrhy, protože myslím, že dobře postihl pozitivní aspekty vašeho procesu vyjednávání, ale zároveň i správně poukázal na to, co je ještě třeba udělat. Jedna otázka. Vy jste v regionu hráli vedoucí úlohu. Byli jste příkladem dobrého sousedství a spolupráce. Teď, když zahajujete přístupová jednání s Evropskou unii, bude to nadále vaše priorita? Podle mého názoru by to bylo velmi dobré, protože vy jste země, která neprovedla invazi do okolních zemí, kde se nebojovalo. A teď ukazujete, jak vlastně eh, zvládáte ten demokratický proces. A myslíte si, že i nadále budete takovým příkladem dobrých sousedských vztahů a regionální spolupráce? Děkuji. Herzlich willkommen, Branko. Vítejte. Já panu Roučkovi eh, doporučím, aby nebyl tak ambiciozní. Nepatříte sice do naší eh, stranické rodiny, ale to mi nebrání v tom, abych promluvila přátelsky. A já si myslím, že je dobré říci to, co je dobré i co, nebré, i co není. Je dobré, že s Černou horou vycházíme kolegiálně a že na to můžeme poukázat. To už dalším výhodem je to, co řekla Anna. Totiž, že problémy Černé hory zdaleka nejsou tak závažné jako v sousedních zemích. Nicméně to je tak trochu e, zjednodušení, protože tam jsou, panuje napětí mezi etnickými menšinami. A já tady bych ráda vystoupila právě k tomu, tématu menšin. Ptám se za prvé, máte problémy s albánskou eh, menšinou, srbskou menšinou a s dalšími? Zvláště ta srbská populace je velká. K tomu byste nám mohlo něco říct a chci také eh, se připojit k tomu, co řekla Anna. Eh, já na vás apeluji, abyste i nadále byli aktivní v regionu ve, kde můžete být dobrým příkladem toho, jak má fungovat občanská společnost a tak dále. Deswegen hat er vielleicht ein bisschen Freizeit und Möglichkeit. Čili eh, vy vlastně přispíváte k tomu procesu zahojení starých rán v tomto regionu a to by bylo dobré ještě posílit. A já vám mohu Eh, slíbit, že já i kolegové jsme připraveni k dalším jednáním na půdě tzv. Cetinského fóra. Paní Lunáček. <laughs> of all the friendships in the room. Anyway, also on behalf of the Greens, Jménem zelených vás chci přivítat v parlamentu. Myslím, že je velmi dobré, že jste přijel k jednáním to jsme, myslím, založili dobrou tradici. Také vítám, co jste tu řekl v tom smyslu, že váš parlament hraje takovou integrační úlohu. Zvláště když víme, že jsou tu i tlaky uvnitř parlamentu. A já se chci zeptat tedy právě, jak to vypadá v těch vzájemných stazích Srbů a Černohorců v Černéhoře protože my jsme si všimli určitého napětí, když jsme navštívili váš parlament, každá ta strana mávala vlastními vlajkami, mluvila vlastní řečí a tak dále. Můžete nám k tomu něco říci, jak se to dále vyvíjí? A konečně bych ráda tedy ještě vyjádřila určité obavy. Eh, já myslím, že eh, i jako přítelkyně Černé hory můžu mít i kritické poznámky i když tedy nyní vyjednáváte s Evropskou unii, konkrétně o kapitolách 23-24, je důležité říci, že je to důležité nejenom pro Černou horu, ale je to takový příklad toho, že ten proces rozšiřování dál běží. Pak, jsou tu tedy, pak je tu tedy problematika toho, jak zacházíte eh, s novináři. Víme, že novináři čelí vyhrůžkám. A nyní tedy například sestra premiéra pohnala k, se soudu, k soudu novináře eh, jménem Novesty, který se dovolil kritizovat to, jak proběhla eh, privatizace Telekomu, ve které byla zapojena sestra premiéra. Já vím, že teď to řeší soud, ale stejně si myslím, že je to tedy zásadní problém. A pak jsou tu další záležitosti. Výhrušky vůči novinářům. Navíc tady některé tiskoviny se obávají, že pokud se budou kriticky vyjadřovat o fungování vlády, klesne jim příjem z inzerce a podobně. To je tedy něco, co budí obavy nejenom ve mně, ale zmínila to i celá řada kolegů. Čili máme obavy o nezávislost médií v Černé hoře. Pak je tu problematika zastoupení žen také na půdě vašeho parlamentu. My vítáme, že jste se dali cíl 30% zastoupení žen ve vašem parlamentu, v tuhle chvíli je to ale zhruba 17%. Čili co vy mi k tomu řeknete? Co v budoucnosti změníte, tak aby se toto číslo zvýšilo? Ne, že by tedy některé staré evropské země byly zrovna zářným příkladem, ale například v tomhle parlamentu 30% zastoupení žen máme. A mě by zajímalo, jak tady to chcete řešit, zajistit, že ženy nejsou posouvány na eh, chvost kandidátky, ale opravdu mají šanci být zvoleny. A konečně Černá hora je velmi pokroková pokud je o přístup k homosexuálním, eh, homosexuální orientaci, transgenderové orientaci a tak dále. Vím, že vy jste před rokem uspořádali takové společné zasedání pro všechny ministry spravedlnosti z regionu k tomuto tématu a já doufám, že v podobných iniciativách budete pokračovat, protože tady jste opravdu dobrým příkladem a mě by zajímalo, jestli parlament hodlá být aktivní v této problematice. Takže děkuji, děkuji za veškerou práci a těším se na další spolupráci. řečník. Děkuji. Pane předsedo, rád bych vás zde přivítal jménem skupiny ALDE a samozřejmě, že vám chci rovněž poblahopřát dostavadním úspěchům. Doufám, že se vám za jirského předsednictví podaří otevřít více kapitol. My rozhodně se na to těšíme a myslíme si, že to bude silně motivovat jednak Tadiče a Dačiče, kteří jsou dnes zrovna v Bruselu a snaží se dosáhnout historického kompromisu. A zároveň to bude i jasný signál pro všechny ostatní země v regionu. Trojka, tedy Černá hora, Srbsko a Kosovo, je velice pozitivní takovou vůči skupinou mezi těmi ostatními, kteří se někde potýkají závěrej, závějemi dějin a nedaří se jim pokročit ku předu. Ale já chci využít zde možnosti obratit se na vás, ne abych reklamoval někoho, ale um, pan je řekl, že právě eh, způsob, jak se vyrovnáváte s LGBT, je vzorem pro ostatní země EU. Ale eh, něco, co zaznělo u vás, by bylo identifikováno jako nenávist, jako propagace nenávisti. Je to sice jenom můj názor, že to vůbec nepatří do veřejného prostoru, ale chci slyšet vaši reakci. Myslím, že budete muset silněji prosazovat navazování dialogu mezi všemi nevládními organizacemi z jedné strany a vládou na straně druhé. Eh, to, co bylo řečeno, co zaznělo, dovolím si říci, bylo prostě ignorováno. A ignorovat takováto prohlášení sice může být považováno za strategii, ale on to strategie není. Je to taktika a myslím si, že taktika nesprávná. Já se domnívám, že hodnotový systém uvnitř Evropské unie musí být postupně prosazován právě i v Černé hoře nejen tak, jako řekla Ulrike, po právní stránce, ale i v praxi, v dialogu s nevládními organizacemi, anebo i s církví, pokud můžeme uznat i ji jako určitý typ nevládní organizace. Děkuji. Pokusím se odpovědět stručně. Ano, hospodářství. Stejně jako ostatní země vlastně doplácíme na tu bublinu nemovitostní, která splaskla. Nejdříve Bulharsko, pak Španělsko a ostatní. Ale myslíme si, že tím, že jsme malá země, máme do zdrojů, máme infrastrukturu, tak máme to čím kompenzovat právě 20 eh, našich energetických strojů je vodních Eh, pak máme termální a pak máme ještě i jiné možnosti. Dosavadní růst obnáší 0,5, ale budeme se snažit to zostřit a pokud budeme postupovat inteligentně, pokud eh, si nenecháme eh, uniknout ty příležitosti, a samozřejmě, že se jedná o to z roku na rok reagovat eh, lépe. Eh, můj starý přítel eh, z Chorvatska, tam jsme se bavili o tom, jak Dubrovnik a Kamenor udělat takovou kotorskou zálivem, kotorským zálivem, podobným jako z hospodářského hlediska, z hlediska turistického. Eh, cestovního ruchu a chceme tedy mm, vybudovat lepší vztahy mezi Chorvatskem a Černohorou. Další věc. Eh, vy jste rovněž eh, se zmínil o podpoře ze strany EU. Ano, Černá hora, já to zkusím říct objektivně, ale mám s parlamentem určité zkušenosti. 24 eh, let jsem vlastně si ehm, byl členem parlamentu ve čtyřech různých zemích. Stále to byl nějaký parlament. A jde o zachování stability a rovnováhy v regionu. O to jde. Rovnováha a stabilita není úplně totéž. a zejména u malé země je to důležité, kde můžeme právě často být tím jazyčkem váh. Budeme se snažit na této pozici budovat. Budeme se snažit využívat zejména ehm, toho parlamentního režimu. Ano, Doris se zmínila o jedné možnosti eh, toho cetinského fóra, eh, které můžeme využívat eh, pro parlamentní spolupráci, ale i pro jiné způsoby spolupráce. Já už jsem hovořil s kolegy z Rumunska, z Makedonie, z Chorvatska samozřejmě a možná do budoucna ještě Kosovo, Bosna, to už jsou citlivější záležitosti, ale do budoucna to uděláme stejně tak, jako už v 19. století byla Černá hora zcela jedinečným regionem na Balkáně, který se snažil opravdu být tou křižovatkou, eh, která propojovala Srbsko s Chorvatskem a tak dále. Takže my jsme eh, tradičně takovým mostem Často v klíčových momentech v dějinách jsme to byli my, kdo spojoval jiné. Ano, Doris, ty jsi s námi od samého začátku. Děkuji menšiny. My máme takovou netypickou situaci v oblasti minorit. Typické menšiny to jsou Albánci například. A ti jsou ale velice loajální vůči černohorskému státu, vlastně i víc než ta klasická většina je to vlastně znovu, má to své kořeny v historii, kde naše království mělo i islámskou populaci a chovalo se vůči něm jinak než ostatní země. E, měli jsme vlastně to, že měli svobodu ve vojenském smyslu, měli vlastně velení a dokonce i šáriu. E, právo šárie. Nezapomínejte, že to byla vlastně křesťanská teokracie až do roku 1851 v 19. století. Ale určitá vyzrálost toho vedení spočívala v tom, že byla respektována multietnicita stejně jako vlastně už se to děje jako samozřejmost ve století 21. A dnes už tomu důvěřujeme. Tehdy to bylo vlastně jedinečné. Hovoří se někdy o takzvaných uh, Srbech jako menšině, ale já jim tak nechci říkat. Jsou to prostě národy. Já vlastně to nepoužívám vůbec to slovo minorita. Chorvatů tam máme 21%, protože vlastně po kulturní stránce je to určující národ Chorvati. Takže já jim říkám národy. Máme 19% Srbů, eh, tedy v roce 1990 jich bylo 19%, nyní je jich 27%, takže to jsou určité etnicity. A vlastně často to jsou jenom politické skupiny. A jak my s tím nakládáme? Předseda výboru pro integraci s EU je vlastně Srb z takzvané nové srbské demokracie. Ten byl proti nezávislosti. Předseda výboru proti korupci je um, předseda hnutí pro sjednocení se Srbskem a předseda uh, rozpočtového výboru je e, další opoziční politik a my se je snažíme jakoby zatáhnout do našeho programu. Boj proti korupci, integrace, správný rozpočet tím způsobem, než abychom se bavili o tom, kdo měl jakou babičku. E, protože Černá hora to je vlastně typické, že jeden e, bratr je Srb, druhý je Černohorec, to je běžná věc, máme toho moře u nás. Takže základ pro optimistické nahlížení spočívá v tom, že už nová generace, a to různě založení lidé, islámští, katoličtí, pravoslavní, mají různé kořeny, ale cítí se černohorci, takže stáváme se občanskou společností. E, to, e, že vlastně se hovoří, že nejsme e, černohor, státem černohorců, ale čersko, černohorskými občany. Že je stát, kde jsou všichni občané si rovni. Svoboda médií. Máme dvě nejpopulárnější média, kteří, která jsou vlastně opoziční. To jsou dvě nejpopulárnější noviny, dvoje nejpopulárnější noviny. Jedny jsou téměř jako strana a druhé uh, jsou uh, prosrbské. Takže to není typická situace. Ano, máme ty soudní kauzy, ty musíme vyřešit, s tím se musíme vypořádat, ale já jsem přesvědčen, že máme určitou rovnováhu v tom mocenském systému a to, že žaluje sestra premiéra ty noviny, tak nezapomínejte například kauza Deutsche Telekom. Ta byla předmětem parlamentního vyšetřování a opozice měla právo si ji přizvat k vyšetřování. Ne, neměla žádné privilegium, byla povinna se dostavit do parlamentu, pokud ji někdo přizval. Takže jejího bratra, premiéra, přizvali a ani ona nebyla mimo. A to se dělo vše v průběhu parlamentní kampaně volební. A to bylo eh, za doby vlády vládní koalice. Takže tímto způsobem se to snažíme vyvažovat. Dekriminalizujeme například eh, defamaci, čili pomluvy. Pomluvy už neexistují jako trestný čin, či doufáme, že to je viditelný pokrok. A nyní Srbská pravoslavná církev v Černé hoře. Já se domnívám, že premiér Dačič a já máme stejnou věc na mysli. Mnohé kampaně, nedávné zejména, jsou motivovány tím a nikoli um, tou trestnou činností. Totiž neustále vlastně jsme politiky, dokonce i když se hovoří o případných, eh, případné unii Srbska a Černé hory, tedy na té politické aréně je to velice silný argument. Právě církev, náboženství. Já vám dám dva příklady. Oni například nazvali na to um, třetí říši. Úplně běžně, aniž by někdo byl za to potrestán. A nyní před 15 eh, dny se to stalo, nikoli v průběhu bondatování, nyní útočí přímo na uh, LGBT, na tedy sexuální menšiny. A ani nejsou registrováni právně v Černé hoře. To je právě jediná komunita. Srbská pravoslavná církev vlastně působí mimo zákon. Oni sice existují, ale nechtějí uznat eh, Černou horu jako stát, čili se odmítají v Černé hoře registrovat. Dokonce i islámská církev je registrována mon, Černohorská pravoslavná církev je registrována pouze, srbská pravoslavná církev registrována není a zároveň zdovoluje kritizovat klíčové záležitosti v naší společnosti, čili integrace s EU, status LGBT, jiné další vlastně pilíře černohorského života. Nyní možná už přede mnou řekli, že Každá velká myšlenka potřebuje opozici. Možná, aby oni se nějakým způsobem zhodnotili, tak si to takhle představuji, ale já jim, já chci říct jedno. Zkuste se začlenit do našeho právního státu a doufám, že eh, premiér Dačič přežije a že tedy se zkusí prosadit. Samozřejmě, že Kosovo to je klíčová záležitost pro budoucnost Srbska. Já jsem se s ním i sešel, když neoficiálně přijel do Černé hory, snažil se eh, navázovat spolupráci. Nyní, jak už jsem se zmínil ve svém původním, tom úvodním projevu, nyní je důležité po Slovensku, aby se stalo členem Chorvatsko, plnoplatným členem a tím, že se bude i Chorvatsko integrovat do všech struktur, tak vlastně se bude měnit i celá povaha západního Balkánu, protože Chorvatsko je takovým těžištěm, takovým ohniskem, které pak bude schopno účinně podporovat ostatní země. A vlastně tím dojde k takové reintegraci a ano, samozřejmě, že by to šlo udělat lépe že by to se mohlo bylo vyvíjet jinak, ale doufejme, že nikoli pouze Černá hora, ta nejmenší země, ale všichni se postupně stanou členy EU. Děkuji. Prezident Jiranko. Vážený pane předsedo, děkuji za vaše vystoupení a předáváme na závěrečné slovo, za vteřinku slovo paní Lunáček, ale ještě bych eh, řekl, že Bohužel jsme neměli možnost eh, dostatek podrobnostem eh, přístupového procesu, ale teď už paní Lunáček ještě jednou slovo. Děkuji, já bych, chtěl připomenout, já bych chtěla připomenout panu předsedovi tu jednu otázku, na kterou jsem se ptala, to je účast žen na politice, na parlamentní politice. Co byste myslíte, měli změnit, abyste se dostali alespoň na těch 30 zastoupení žen? Pan eh, Krivokapič, eh, větší zastoupení eh, žen, respektive více demokracie a tím pádem i více žen v parlamentu. Já myslím, že mezi tím je přímá vazba, přímá provázanost. Herzlichen Dank noch einmal, Herr Präsident. Srdečně díky ještě jednou, pane předsedo. Přejeme vám všechno nejlepší vaší další práci. pane předsedo.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 meine Damen und Herren. Vážení, dovol, dovoluji si tímto přivítat Pěra Vimonta, generálního tajemníka ESVČ. Právě nám se mi omlouval za mírné spoštění a já jsem mu řekl, že je tady mnohem eh, rychleji než Evropská mise v Mali a proto si toho velice cením. Ale na druhé straně to není až tak hezká věc. Jsme mu každopádně vděční, že se mezi nás dnes dostavil časně po ministerské schůdce k podpoře Mali a otázka, jak se bude situace vyvíjet dál v Mali. Doufám, že se v Bruselu, po té, co se konala 5. února ta konference, že byla všemi dobře bedlivě registrována a že tím, že jak jsme tam měli jako vás, Africkou unii, OSN a tak dále, tak eh, že se z toho něco plodného vyvine. Jsme trochu frustrováni, protože tady máme pocit, že ta sahelská strategie, která byla koncipována před dva a půl rokem, se zatím nikam nedostala. A musíme říci, že vlastně nejde ani o otázku samotného Sahelu, ale spíš otázka toho, jak vypadá ESVČ jako takové. Možná to má i důvody, že ten válečný vývoj, kterému dochází, došlo v lednu, a že vlastně ten závěr v říjnu, že se vyšle do Mali školící jednotka, že ještě ani nedospěl k přípravné fázi. Možná byste nám k tomu mohl říci pár vět, čím to je. Možná bychom má, vám mohli i my být nějak nápomocní, protože zájem máme samozřejmě společný. Urychlit tyto záležitosti, pomoci a možná i jako Evropský parlament zkusit něco podniknout. Jsme každopádně velice rádi. Eh, toho 31. ledna na té konferenci dárců jsme byli a tam bylo přislíbeno 50 milionů eur, takže to jsme rádi a jsem rád, že jste tady a předávám vám slovo. Thank you, thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, Elmare. Pokusím se o maximální stručnost. Možná budu kratší než celá výcviková mise Evropské unie v Mali. Teď trochu aktuálních informací o současné situace a o tom, co se odehrálo v posledních dnech na Mali a to ve třech různých oblastech, z třech různých hledisek, jak můžeme tuto situaci vnímat. Jednak je to vojenská dimenze, politická a diplomatická dimenze a potom eh, vše, co se týká ekonomického rozvoje země. A doufám, že tím eh, rovnou odpovím na některé vaše eh, dotazy pokud jde o vojenskou situaci, tak v tuto chvíli vypadá tak, že přecházíme z jedné fázy do druhé, kdy malejské a francouzské jednotky eh, mají pod kontrolou většinu měst na severu za pomoci afrických jednotek, které eh, se postupně blíží. Máme tam zhruba 4 tisíce francouzských vojáků Malejská armáda má asi 4 tisíce až 5 tisíc vojáků. Africké jednotky na jedné straně mají více než 2 tisíce vojáků z Čadu a v tuto chvíli postupně přibírvají eh, další eh, zhruba 2,5 eh, tisíce, kteří se měřují na sever. Tak to tady vypadá situace z vojenského hlediska a my budeme čelit nové situaci, kdy musíme zajistit stabilizaci a zajistit celý sever země, kde některé vzbouřenecké eh, jednotky eh, původně působily, následně zmizely, ale usilují o protiútoky a jeden teroristický protiútok eh, v nedávné době proběhl což bývá označováno vojensky jako asymetrický boj místo této situace eh, dělá Evropská unie následující kroky. Jednak finančně a logisticky podporujeme africké jednotky. 50 milionů eh, je z mírového nástroje pro Afriku. To bylo odsouhlaseno před několika dny. A za druhé jsme Eh, odsouhlasili nasazení výcvikové mise EUTM, výcviková mise eh, do Mali, kde chceme vycvičit malijské jednotky. První jednotky už dorazily, zbytek mise dorazí během několika málo dní. Bude to zhruba 500 osob, z čehož bude 200 instruktorů, zbytek ostatní pracovníci, který, kteří budou mít na starosti logistické a ochranné záležitosti. tuto eh, chvíli se nám, myslím, podařilo eh, dosáhnout dobrých výsledků ze strany všech 27 členských států, kteří se rozhodli přispět k této misi. Posledně se takto rozhodla belgická vláda, která se rozhodla eh, dodat dvě zdravotnické helikoptéry a přesunula je z francouzské operace právě do výcvikové mise Mali EUTM. Další důležitá věc, eh, kterou nesmíme opomenout v tuto chvíli, je to, zda budeme usilovat o postupný přesun eh, těch stávajících afrických jednotek, eh, pod velením ECOWASu a Africké unie a zda je přeměníme do mírotvorných sborů OSN. Samozřejmě, že proto je potřeba určitý čas, je potřeba získat, získat souhlas Rady bezpečnosti OSN pro takovouto misi a získat proto usnesení, kde bude e, mírotvorná mise jasně definována. Je proto třeba vytvořit rozpočet e, a vyřešit veškeré praktické záležitosti které s vytvořením mise souvisejí, ačkoliv e, většina těch jednotek bude z těch stávajících afrických jednotek. Ale určitý čas to trvat bude tuto chvíli je potřeba ujistit členy Rady bezpečnosti OSN, že jsme se dostali do fáze zajištění stability z vojenského hlediska a že tudíž je možné nasadit mírotvornou misi. Jak eh, několikrát zopakoval Ban Ki-moon, pro mírotvornou misi potřebujeme především mír. A bohužel eh, v této fázi ještě v Mali nejsme. Znamená to, že potřeba znovu situaci eh, za několik dní posoudit a teprve poté můžeme využít této možnosti vytvoření mírotvorné mise. Myslím, že to bude trvat ještě několik měsíců, než začnou mírotvorné jednotky v oblasti působit. V Bamaku v eh, tuto chvíli, eh, a to je druhá věc, na kterou chci poukázat, eh, je politická situace klidná, politická cestovní mapa už je schválená, je rozdělena do dvou částí, kdy první část spouští politický proces, který má vést k červencovým prezidentským volbám. Datum prvního kola prezidentských voleb eh, je stanoveno na 7. července. Někteří pozorovatelé se domnívají, že to je příliš brzy, příliš ambiciozní datum, ale všichni se vynasnažíme na tom pracovat eh, a zajistit, eh, aby volby mohly pomocí malijských jednotek takto proběhnout. Druhá část se týká spuštění procesu usmíření a vytvoření národního dialogu tím, že dojde k vytvoření národní komise, celostátní komise, kde se bude kde se budou scházet zástupci všech politických skupin a různých komunit, ať už půjde o sever či jich. A nebudou tam zastoupeni pouze Tuaregové, ale i další. A my se domníváme, že tento proces bude určitě Eh, obtížný. A během tohoto eh, procesu, eh, respektive tento proces bude potřeba sladit s procesem prvním, tedy s těmi prezidentskými volbami a ozývají se v Bamaku hlasy, že usmíření nebude možné předtím, než bude do úřadu ustaven nový prezident, který vlastně dodá potřebnou legitimitu procesu usmíření. My tento proces podporujeme za pomoci odborné, technické i finanční pomoci, kdy chceme malejským úřadům tuto pomoc nabídnout, tak aby mohl proběhnout především samotný proces prezidentských voleb, a chceme vyslat také pozorovatelskou volební misi. A za třetí chci říci, mm, že jsme nestráceli čas a vše, co souvisí s ekonomickou e, pomocí, e, už nyní zvažujeme, pomáháme malý e, krátkodobě prostřednictvím nástroje pro stabilitu. Oznámili jsme, že eh, věnujeme 20 milionů eur, abychom pomohli osvobozeným oblastem na severu země. Především tam chceme obnovit sociální služby, chceme pomoci s organizací voleb a tak podobně. Kromě toho, a to mimo jiné také oznámil pan komisař Pibalks, znovu e, spouštíme program pomoci, který byl e, pozastaven Jde o balíček v hodnotě 250 milionů eur, které by měly jít na priority, jako je zajištění potravin, vzdělávání, základní služby a chceme tyto peníze dát dispozici co možná nejdříve prostřednictvím eh, rozpočtu, tak abychom malijskému státu pomohli při rychlé obnově. K tomu bych ještě doplnil, eh, že máme 115 milionů eur na humanitární pomoc eh, z Evropského rozvojového fondu, takže tím, myslím, eh, máte přesnou představu o tom, čemu se teď věnujeme. Možná někteří namítnete, že pomoc přichází příliš pozdě, ale já bych tomu řekl, že ehm, jsme tady eh, měli ehm, malijského premiéra před několika dny, který zopakoval, že Evropská unie byla hlavním eh, zastáncem a největším partnerem hm, během krize, kterou jeho země nyní prochází. A také bych řekl, že člověk někdy zapomíná na to, že jedna z potíží, na které jsme naráželi při vytvoření výcvikové mise, eh, bylo to, že už vlastně od března loňského roku v Mali probíhá státní převrat eh, kdy došlo k okupaci 50 území a kdy trvalo jistou dobu, než bylo možné eh, navázat v Bamaku eh, vztahy se státními úřady a kdy jsme vlastně dostali zelenou k tomu, abychom ustavili tuto výcvikovou misi. Takže to bylo podstatě až v červenci nebo v srpnu, kdy byl ustaven dočasný prezident, vrátil se do země, vytvořil novou vládu a eh, my jsme mohli začít spolupracovat s ustavením mise EUTM. Tempo jsme zrychlili, pokud jde o nasazení té výcvikové mise v okamžiku, kdy naplno v lednu krize propukla a Podařilo se nám dosáhnout pokroku a přesunout eh, už první složky této mise do Mali tuto chvíli myslím, že jsou v terénu všichni spokojeni s tím, jak je mise EUTM nastavena a že může co možná nejdříve začít fungovat. Možná, že jsem trochu protáhl své úvodní vystoupení, takže to je ode mě pro tuto chvíli vše. Děkuji. Thank you very much, Děkujeme, Pierre, za tyto informace. A nyní pan Alaky. Děkuji. Vy jste nám tedy nastínil obrázek velice složité situace a přijatých opatření, která jsou opravdu velmi dobře pojatá, ať už jde o logistickou, humanitární, dlouhodobou pomoc. Jde o balíček, jehož hodnota jde do miliard euro. Když to sečtete, 250 humanitární, 150 dlouhodobá, pak je tu podpůrný balíček podpory severu a 50 milionů pro logistiku. To je tedy opravdu Eh, úctyhodná suma, vezmeme-li v úvahu velikost Mali a také závažnost problému. Já chápu, že vy tedy, tedy nejste tím nejvyšším zástupcem, ale eh, my bychom rádi věděli, jak to vypadá politicky. Jakou úlohu například hraje Nigérie a Nigerijci v tomto konfliktu? Nesmíme si eh, namlouvat, že celou tu krizi v Mali vyřešila pouze francouzská vojenská intervence. Pokud se budeme snažit řešit situaci v Sahelu bez toho, že bychom tam nezapojili Alžírsko a další země z tohoto regionu, pokud nevezmeme v úvahu zpravodajské informace a osud těch tajných operací v této oblasti v posledních 20 letech na kterých se podílelo Alžírsko. Pokud to Alžírsko nedostaneme na svoji stranu, tak se daleko nedostaneme. Z Alžírska do oblasti eh, proudí skupiny, které bych nazval kombinací eh, mafie a teroristů. A tyto skupiny jsou víceméně otevřeně eh, už dlouhou řadu let podporovány Alžírskem Později se však osamostatnili, našli se vlastní zdroje příjmů a e, to ve chvíli, kdy tedy vlastně přestali mít tu státní podporu ze zahraničí. A je potřeba zohlednit i toto bezpečnostní riziko. Jinak se v, nedostaneme příliš daleko v tomto regionu. Děkuji. Já tady vítám pana Víma, já jsem jeho velkým fanouškem. Můžete tedy ty skupiny nazývat jakkoliv, džihadisti, teroristi, mafie. Je to hrozba pro celý region a pokud e, tedy selhal vlastně státní struktury v Mali, Eh, myslím si, že bylo opravdu vhodné od prezidenta eh, Francie zaintervenovat. Já opravdu se skláním před odvahou francouzských vojáků, kteří tam bojovali a také se tedy podařilo rapidně situaci vyřešit, ale teď je tady samozřejmě nebezpečí té partizánské války, toho, že teroristé se budou mstít na eh, civilní populaci a tak dále. Z toho, co jsem četla v britském tisku, mě utěšilo aspoň to, že tedy místní obyvatelé opravdu upřímně vítali francouzské vojáky jako osvoboditele. Čili teď je tu větší eh, nebezpečí vlastně eh, represálí vůči těm, kteří spolupracovali s, s teroristy, s džihadisty. Eh, na kterých se místní populace může začít mstít. Moje skupina, moje frakce podpořila jednak tu myšlenku rychlého nasazení ze strany Francie, eh, také zapojení mé země i ostatních evropských zemí. Původně šlo o víceméně bilaterální operaci a Evropská unie a vnější služba byly zapojeny jen velmi málo. A je pravda, že tedy kde jde o, o rapidní, rychlý zásah, je, to možné, je toho možné dosáhnout pouze na úrovni dvou e, zemí. E, zapojení evropských struktur je zdlouhavější, na to se o to příliš nezajímalo. A já se teď tedy spíš zajímám o tu dlouhodobou situaci, o tu hrozbu terorismu, a o situaci v okolních státech Niger má například významné uranové zásoby a je tu nebezpečí, že eh, teroristé se zmocní těch eh, dolů na uran. Tady je tedy důležité tu situaci opravdu hlídat. Mně bylo řečeno, že francouzští vojáci nemají žádný mandát k tomu, aby chránili eh, uranové doly v Nigeru. A já se kladu otázku, jestli je možné vybudovat koherentní stát ze zemí, jejichž hranice byly kdysi dávno narýsovány víceméně náhodným způsobem a jestli můžeme tedy zabránit vlastně těm tokům trestné činnosti, ať už jde o pašování lidí, drog, zbraní z jednoho pobřeží na druhé. A o je tady otázka, myslíte si, že opravdu ze Sahelu můžeme udělat eh, bezpečnou zónu? Eh, já bych rád viděl váš názor, protože připravuji zprávu na eh, toto téma. Ještě máme šest řečníků. Takže prosím, zkuste zkrátit svá vystoupení. Děkuji. Já se chci zeptat na osud té školící mise. Už eh, v Somálsku jsme udělali určité zkušenosti, zvláště po té, co se rozpadl celý ten, eh, celá ta návaznost pladeb. A mě by zajímalo, jestli jste si už teď tedy Setkali se malijskými úřady, jestli malijský stát je vůbec schopen zaplatit své vojáky. A kdo vlastně zaplatí za to období, kdy ti to budou procházet výcvikem? A pak je tu další otázka. Koho konkrétně proškolit, protože část té armády se vlastně obrátila proti státu, byly z nich pučisté. A jak tedy hodláte pokračovat? Hodláte iniciovat nějaký proces smíření, například v rámci malijské armády? A také se ptám, jak zajistíte dodržování lidských práv i po eh, konfliktu. My jsme slyšeli zprávy o tom, že malijská armáda postupovala proti Tuaregům a dalším menšinám. Euh, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, je vous remercie. Dobrý den, pane předsedo. Děkuji, že jste přišel mezi nás. Abyste odprezentoval situaci v Mali. Vy jste nám teď tedy nabídli vizi toho, co se děje v Mali. Něco z toho, co jste řekla, nás uklidnilo, něco jiného ne. Vy jste sám upozornil na riziko v tom smyslu, že se z toho stane vleklý vojenský konflikt. Vy jste tedy použil termín asymetrická válka. A proto bychom rádi měli víc informací. Doufejme, že se nám podaří se vyhnout tomu, um, aby tedy situace eskalovala tímto směrem. Samozřejmě my nemáme takové zkušenosti jako pan Arlaky, ale já si myslím, že je nevyhnutelné, abychom si jasně řekli, jak bude vypadat spolupráce se všemi zainteresovanými stranami. To znamená sousedními zeměmi, blízkými sousedy, jako je Alžírsko, Maroko, Mavratánie, Senegal, Nigérie, Niger, i těmi vzdálenějšími. A chci se zeptat, jestli už v tomto ohledu vyvíjíte nějaké aktivity, co se chystáte dělat. Já jsem nedávno s kolegy navštívila Rabat a dozvěděli jsme se, že ta výměna informací začíná fungovat mezi Alžírskem a Marokem, ale předtím to nefungovalo vůbec, takže je otázka, kolik práce ještě máme před sebou. A co tedy konkrétně plánujete? No jako další pan Písep. Děkuji. Já bych rád reagoval na ten argument, kde se hovořilo o nějakém národním smíření a o tom, že je něco takového nutné a zároveň, že je to provázáno s tím, že musíme mít ty správné partnery k vyjednávání. Ale abych se nám to povedlo, tak musíme vlastně umožnit účast všem, i těm, kteří působí v terénu. Hovoříme o Meleně. To je frakce, která je aktivní na severu, Všichni o tom hnutí čteme v tisku. A co mě zneklidňuje? Mandát, který oprávňuje členy Melanie vlastně zatýkat, ale pokud my chceme dospět k národnímu usmíření, tak nesmíme začínat tím, že budeme hnát před soud vojenským způsobem prostě toho usmíření nedosáhneme. Na tom se shodneme všichni. Mnozí z vás jste rovněž hovořili o tom finančním aspektu obnovy země, zajištění bezpečí v té zemi, ale nezávisle na těch finančních nákladech, na tom, co kdo vyhradí na stabilizaci situace v Mali, pokud nedosáhneme politické dohody, tak to nikdy nebude trvalý prostředek k dosažení stabilizace. Ta dohoda musí sice být uzavřena v rámci těch hranic, které jsou uznávány mezinárodní komunitou, ale zároveň se toho musí účastnit i sousední země. Tím dosáhneme trvalého míru v regionu. Děkuji. Nyní pan Majer. Děkuji, pane předsedo, děkuji za informace. Já chci říci, že Moje skupina vystoupila jasně proti zásahu Francie, jednak proto, že eh, tady vidíme situaci Tuaregů, kteří nejsou ani arabové, ani eh, muslimové. Je to situace, která se táhne historicky eh, během celé doby nedávné nezávislosti, a kdy tyto skupiny trpí izolovaností v rámci společnosti. Je to tedy problém, eh, který eh, musíme vnímat a který není řešen intervencí, ozbrojenou intervencí Francie. Pan prezident Hollande přitom řekl v listopadu, že Francie v žádném případě nebude zasahovat eh, pak eh, řekl, že bude zasahovat pouze omezeně a následně vystoupil s tím, eh, že eh, intervence je nutná. Já se domnívám, že ozbrojený zásah nutný není. Myslím si, že cíle eh, intervence jsou velice eh, zmatené, nejasné, že mm, salafisté aplikují mm, eh, šariu v Timbuktu, ničí historické památky a tak dále, což je samozřejmě zavržení hodné, ale pokud se salafisté takto chovají, tak to může být také kvůli pomoci eh, Kataru v této zóně, který eh, svými prostředky pomohl ozbrojit mimo jiné Kadáfího a jehož cílem je eh, prosadit svůj vliv v této oblasti. A mně se zdá, že tento přístup, toto chování je mm, velice nejednoznačné a ambivalentní. Pokud salafistické hnutí je jednou hodnoceno jako špatné, tak musí být hodnoceno jako špatné ve všech eh, případech. A eh, navíc eh, na závěr se chci poukázat na to, že Zdá se, že zásah eh, Francie nebere v potaz eh, sousední státy, Niger a tak podobně. Děkuji. Let me try to answer this, these different uh, The first one. Eh, tak já bych odpověděl tomu, co řekl pan Alaki, ten se ptal na Alžírskom. Pokusím se zároveň reagovat také na otázku paní Nejc, která se týkala celého regionu a toho, eh, jak budeme postupovat dále. A mm, mm, přidám k tomu i otázku pana Tanaka. Všichni víme, že proto, abychom malýský problém vyřešili, musíme vyřešit problém celého Sahelu. A všechny sousední země musí na takovém řešení spolupracovat. Já jsem jménem vysoké představitelsky minulý týden, přesně před týdnem, byl na zasedání v Paříži na konferenci, která se týkala bezpečnostní hranice Libie, právního státu, spravedlnosti a tak podobně. A byl tam eh, z Trepolisu ministr zahraničních věcí, který jasně eh, říkal, že nebude schopen zajistit své vlastní hranice, pokud eh, nedojde k regionální spolupráci se všemi sousedními zeměmi. A pokud si pohovoříte ze zástupci států z této oblasti, nebudou mluvit pouze o Sahelu, o těch obvyklých zemích, jako je Alžírsko, Mali, Mauretánie, Niger, ale eh, mluví o Nigerii, Somálsku, dokonce o eh, střední Africe, protože teroristické hnutí eh, ať už ho nazýváme mafii, teroristy, se šíří celou touto oblastí vlastně od Atlantského pobřeží až k pobřeží Indického oceánu a s tímto se dnes potýkáme a opřímně musím říci, že i e, Alžířané, jak jste sami říkali, možná nejsou úplně konstruktivní, tak e, oni trpí e, teroristickými útoky a myslím, že to probudilo a ukázalo na podstatu věci stejně jako ostatní, protože když se podíváte na složení, etnické složení teroristických skupin, tak ehm, se ukazuje, že jsou ze zemí, které jdou napříč celým tímto rozsáhlým regionem. Tyto země tedy vědí, že musí spolupracovat a proto už před eh, dlouhou dobou eh, jsme se jakožto Evropská unie rozhodli, že eh, začneme zpracovávat strategii pro celý Sahel a proto nad ní pracuje také celá Africká unie, zvláštní vyslanec generálního tajemníka Ban Muna, který by měl v brzké době přijít s vlastní strategií. Všichni se eh, této problematice věnujeme regionální organizace OSN i Evropská unie, jednotlivé země regionu a jde o to vyměňovat si informace, sdílet spravodajské údaje a spojit eh, síly v boji proti terorismu a vymítit ho v základech což je vlastně obchodování s lidmi, s narkotiky, jak jste velice správně eh, sami uváděli, včetně obchodování se zbraněmi. A teprve, když začneme řešit podstatu příčiny celého problému, tak se můžeme eh, vypořádat eh, s tímto obrovským problémem. Myslím, že na tom se všichni shodneme. K tomu, co říkal pan Tenok, i když eh, některé z těch hlavních tří skupin, eh, které mm, byly na severu Mali, eh, i když některé z nich trpěly francouzským protiútokem, především Ansar Dain, tak ten protiútok byl eh, nutný a já myslím, že musíme nyní pracovat eh, na tom, abychom si správně definovali problém. Určitě to bude nějakou dobu trvat, potřebujeme dlouhodobou strategii pro celou oblast. Vy jste, pane Tanoku, zmiňoval Kap Niger a přesně to Kap Niger dělá. Ne možná v takovém rozsahu, jako mise EUTM, která má, jak jsem říkal, 200 instruktorů, celkem 500 pracovníků. Cap Niger má 40-50 osob, které mají podporovat bezpečnostní jednotky Nigeru, mají jim pomáhat, především na severu země, v boji s případným terorismem. A ať už jste jste v Nigeru, v Mauritánii nebo v Mali, tak eh, jsou se tam všichni vědomi toho, jaký dopad mají události v severním Mali. Budou jistě pocitovány v ve všech sousedních zemí a tyto země se jsou toho eh, vědomy, jsou toho spojité nádoby a je potřeba vnímat tu situaci v tomto širším kontextu, pokud ji chcete řešit. Takže to je, myslím, jasné. Další otázka, která zde zazněla, se týkala toho, proč jsme nebyli schopni zasáhnout tak rychle jako francouzi. Upřímně řečeno, musíme být realističtí, i kdybychom měli dobré bojové jednotky a byli jsme schopni rychlého přesunu, tak bojové jednotky nemůžete zmobilizovat během 24 hodin. Potřebujete Mm, podle některých eh, měsíc, eh, podle jiných 5-6 týdnů. Jak to, že francouzi byli schopni tak rychlého zásahu? Možná se ptáte, nezapomínejte, že francouzi nebyli jediní v západní Africe, kdo tam měli nasazené své jednotky v Čadu, v Senegalu a podobně. A to jsou jednotky, které byly schopny eh, mobilizace ve středu večer a dopravit se na místo v pátek ráno naše možnosti, možnosti Evropy jsou jiné a takového přesunu schopni nejsme. A správně jste řekli, že toho není schopno ani na to. Takže byla to otázka toho, kdo v daném okamžiku měl možnost rychle zasáhnout. Jinak musíme říci, že jsme byli eh, útoky na severu Mali všichni eh, nemalé překvapeni. Vlastně už v neděli odpoledne se vyjednávalo v Burkina Faso s některými zástupci eh, z Bamako o politickém řešení a oni odešli od stolu s tím, uvidíme, zda se vrátíme. A, a pak začala vojenská ofenzíva. Pokud to nenazýváte překvapením, tak už nevím, co jiného by mohlo být překvapivější. Právě z toho důvodu byla ta rychlá reakce potřeba a ne každá země takovou možnost měla. Dnes je důležitá jiná věc a to sloučit eh, jednotky rychlé reakce Francie s, s kapacitami Evropské unie, které přinášejí svou přidanou hodnotu a využít eh, těchto spojených eh, možností eh, vojenských, diplomatických, humanitárních, rozvojových. A to je podstata komplexní akce, komplexního přístupu a přesně o to se snažíme, tak jak jsme to dělali v africkém rohu v Somálsku. Pokud jde o e, Somálsko, pan Gale se na to ptal, zda EUTM se může vyvarovat obtíží, s nimiž jsme se potýkali při misi v Somálsku či Ugandě. Já doufám, e, že se chyb vyvarujeme, protože v Mali ještě nejsme v situaci státu, který je kompletně v úpadku, jako tomu tak bylo v Somálsku. V Mali, tady bych eh, připomněl jednu věc, eh, protože někteří to popírají, Současný přechodný prezident je bývalý předseda Národního schromáždění a podle ústavy je to on, kdo by měl mít eh, zemi na starosti předtím, než proběhnou řádné prezidentské volby. Takže v podstatě do eh, jisté míry je to legitimně působící člověk, eh, prezident, který si povolal mezinárodní pomoc a který v tuto chvíli řídí zemi, má k tomu vládu, úřady, má ministra pro zahraniční záležitosti a další ministry, tudíž není tak obtížné zmobilizovat všechny finanční eh, kanály tím běžným způsobem. Teď pokud je o naše působení na místě, tady s vámi souhlasím. My v podstatě eh, usilujeme o restrukturalizaci malijské armády, tak aby se stala skutečně národní armádou pro celou zemi. Bude to určitou dobu trvat, ale to je přesně to, co generál Cointre chce dosáhnout. Jde o to vycvičit nejlepší jednotky, které má armáda k dispozici, vycvičit, řekněme, 400 vojáků rotačním způsobem a poradit armádě, jak se eh, reorganizovat, jak eh, do sebe eh, zakomponovat zástupce různých komunit z různých částí země, aby nakonec byla k dispozici jednotná armáda, která je dostatečně profesionální a přitom eh, má tu celonárodní dimenzi. A poslední věc, o které jste také velice správně hovořili, eh, jde nám o výcvik těchto jednotek také v rámci mezinárodního humanitárního práva. Na tom začneme pracovat e, za pomoci OSN, za pomoci nevládních organizací a rovněž za pomoci pozorovatelů z Africké unie a Spojených národů. Ti by měli dorazit na místo a pozorovat situaci v jednotlivých městech, pokud jde o e, případné nové propuknutí násilí či porušování lidských práv. K tomu, co říkal pan e, Bisep, vy jste mluvil o národním usmíření, možná přejdu do francouzštiny pro změnu. Máte e, pravdu v že v tomto je problém. Jsou tu v tuto chvíli jisté obtíže, protože Amenela dlouho tvrdila, že chce získat nezávislost regionu, kde se nacházejí Tuaregové a chtěla spochybnit integritu malijského území. To, myslím, bylo jasně obsaženo v cestovní mapě, která už je dnes eh, schválena a ta mapa stanoví, že malijské orgány mohou jednat pouze eh, s takovými skupinami, či menšinami, které budou respektovat malijskou ústavu a také celistvost malijského území. Tudíž eh, jedná se o problém, který zde vystává a my se snažíme v něm dosáhnout pokroku. Naše delegace na místě se snaží navázat kontakty, ale o toto se snaží i jiné skupiny. Potřebujeme tedy určitý čas a proces národního usmíření nebude jednoduchý. Také jste hovořil o zadrženích. To musíme sledovat velice bedlivě, protože pomoc Evropské unie se bude týkat nastolení skutečného, zákonného a spravedlivého procesu a také potřeba, aby soudnictví dodržovalo právo. Amelena je složena z různorodých prvků a tak je potřeba všebedlivě vše potřeba bedlivě sledovat. Francouzské jednotky jednotky jsou v Kidan spolu s čadskými jednotkami a snaží se dostat situaci pod kontrolu, aby bylo nalezeno kompromisní řešení z úřady v Bamako a zpátky do angličtiny. Pokud jde o Turáregi, je to komunita velice eh, stará a já s vámi plně souhlasím že řešení nemůže být eh, vojenské povahy, musí to nutně být politické řešení a přesně to jsem se vždy snažil vysvětlovat. Všichni s tím souvisí, souhlasí, bude to trvat určitou dobu, ale je to potřeba. Když se podíváte na to, co se děje v Nigeru, tam se jim podařilo postupně najít eh, řešení pro arekskou otázku, mají s tím tedy jisté zkušenosti a já myslím, eh, že je možné se v tomto inspirovat. Děkuji. Frau Gomez. Děkuji. Máme ještě dva řečníky. Na poslední Evropské radě se debatovalo i o financování mise do Mali. Není to náhodou součástí problému, protože že, eh, protože chybí prostředky na financování této mise. Přitom tedy situace v Mali představuje takovou globální hrozbu. Jak, o čem a jak jednáte s ECOVAS a s, africkým, s Africkou unii? Máte pocit, že za své peníze se nám opravdu dostává něčeho konkrétního. A konečně, pokud jde o politickou koordinaci v rámci Mali a celého regionu, vymíníme, že se situace v africkém rohu začala zlepšovat poté, co se zlepšila politická koordinace. Čili uvažujeme o nějaké koordinaci z hlediska politické spolupráce, humanitární pomoci, řešení konfliktů, eh, pomoc při přípravě řádných voleb a tak dále. Prostě mám na mysli všechny ty eh, stavební kameny. A samozřejmě v tom regionu, tedy eh, z širšího hlediska, také, co znamená v Libii, v Nigeru a tak dále. Fighting uh, with the terrorist agenda. Algeria, but also Qatar and Saudi Arabia, we know they are funding them. Víme, že státy zálivu, Sýrie a podobně financují vlastně aktivity teroristických skupin. Mě by zajímalo, jestli tohle berete dost vážně. Euh. Děkuji, pane generální řediteli, za váš příspěvek. Já nechci hovořit o hospodářské situaci, ale vy jste z, ale o humanitární pomoci. Řekl jste, že v Mali jsou 4 tisíce francouzů, tedy v tuto chvíli je to celkem asi 5 tisíc nebo 6 tisíc eh, členů také čatské a maliské orky armády a 500 odborných instruktorů. Jak můžeme zabezpečit bezpečnost v Mali pro ty síly, které tam zůstanou a budou muset převzít zodpovědnost za bezpečnostní situaci? Vzhledem k tomu, že to jsou vlastně spíše humanitární jednotky. Čili až francouzi odejdou, jak chcete zabezpečit eh, vlastně celou tu situaci tak, aby bylo dost času na vyškolení afrických jednotek. Děkuji, já chci ještě jednou upozornit na možnost vyjednávání v eh, budoucnosti a položit některé otázky. Já si myslím, že je velmi nebezpečné, abychom po té, co proběhla vojenská intervence, abychom teprve vlastně začínali s tou diplomatickou a e, zapomněli na možnost jednat. Podívejme se například Líbie. Tam vznikl problém, podle mého názoru, právě proto, že jsme tam šli vojensky, aniž bychom měli vizi toho, jak na to později navážeme. A za to teď tedy platíme. Víte například, že útok na tu plynovou stanici v Alžírsku byl plánován a veden právě z Libie. Moje konkrétní otázka zní. Všichni se shodneme na tom, že jde o vleklý konflikt. O tom už jsme hovořili. Ale já jsem neslyšela nic o tom, eh, jaké jsou tady možnosti pro jednání. Již v 90. letech proběhl vojenský konflikt této oblasti, pak byla uzavřena mírová smlouva, byl uzavřen mír mezi, to, mezi tím bohatším jihem, který odváděl určitou část plateb tomu chudšímu severu. A samozřejmě tady byl pak zájem takovouhle dohodu neporušit. A mě by zajímalo, jestli je tohle životaschopná možnost i do budoucna. E, jestli tedy je možné vyjednávat s rebeli, ačkoliv tedy ti to nedbají ani na základní ústavní právo. A jsou to vlastně fundamentální islamisté. A pak se chci ještě zeptat, Eh, z toho humanitárně vojenského hlediska. Já jsem viděla ve zprávách v televizi, že novináři nemají vůbec žádný přístup do oblastí, kde se bojuje. To je vždycky z hlediska demokracie velmi problematické. Na druhé straně však tito novináři také řekli, eh, že vlastně do těchto regionů nemohou, protože situace není bezpečná, vzhledem k tomu, že při náletech eh, není možné si tedy se tady chránit. A mě by zajímalo, jestli eh, vlastně víte, po kom střílet ze vzduchu, jestliže eh, je to nevybíravé bombardování, mohou zahynout novináři, tak to také ale znamená, že mohou eh, zahynout děti a i skupiny obyvatel, které nemají nic společného s islámským fundamentalismem, s mafií a podobně. A ještě jedna otázka. Uvažovali jste o posílené autonomii Tuaregů v oblastech, kde se ti to zdržují, tedy, čili byli byste ochotní jim takovou autonomii dát, nebo chcete vrátit původní stav? Ano, je otázka tady, jak připravit novináře na válku, říká pan Brok. Děkuji. Budu velmi stručný, protože se připozdívá. Vám tady odpovím francouzsky, protože jste položila otázku francouzsky. Čili ta mise bude financována obvyklým způsobem z národních příspěvků. Musím říci, že jde o jednu z nejdražších misí do posud. Ale abych tedy konkrétně zareagoval na vaši otázku. Zdali africké jednotky byly eh, spokojeny s průběhem školení? Já si myslím, že ano, protože když se podíváme, jak se vyvinula situace v Somálsku v porovnání s dobou před deseti lety, eh, podíváme se na to, čeho se podařilo dosáhnout díky Evropské unii, myslím, že můžeme říci, že právě Evropská unie dosáhla úspěchu. Eh, podobně také například v boji proti piráctví. A nebo při školení afrických armádních elit, případně v rámci diplomatické podpory. Ve všech těch, pro všechny ty struktury, které pomalinku začínají fungovat. To byly, myslím, dokonce lépe vynaložené peníze. A když se podíváme na současnou situaci v Somálsku, nesmíme zapomínat, že Evropská unie tady hrála dlouhou dobu vedoucí úlohu. Nyní máme jiný nástroj financování nových afrických jednotek v Mali. Já si myslím, že to jsou účelně vynaložené naše finanční prostředky že to tedy není ten typický případ, kdy peníze investované v Africe mizí v té bezedné propasti. Já si myslím, že tady to opravdu přispěje ke stabilizaci oblasti. Budeme mít také vysokého představitele nebo představitelku pro oblast Sahelu, tedy já doufám, že ho eh, baronka eh, jmenuje v nejbližších dnech a eh, že tedy tento vysoký zástupce bude fungovat stejně dobře jako v zemích Afrického rohu. a že přispěje k zabezpečení spolupráce na regionální úrovni. Pokud jde o vaši otázku, co se stane tedy s domácími jednotkami poté, co se stáhnou francouzi? Plánem je, nechat v Mali 8 tisíc afrických vojáků plus 5 tisíc mm, vojáků vyloženě armády Mali, což je tedy celkem 13 tisíc lidí, kteří budou odborně vyškoleni. Jinými slovy, ta bezpečnostní situace bude eh, zaručena nejenom tedy eh, domácí armádou Mali, ale také například víme, že Britové školí nigerijské vojenské složky a hm, tyto africké jednotky mohou hrát velmi důležitou úlohu. Pak tedy mohou nastoupit i mírové síly OSN. Nevím, jestli to všechno bude stačit. Tím si nejsem jist, ale já se aspoň snažím odpovědět na vaši otázku. Skutečné řešení do budoucna je na politické úrovni. Je třeba tedy nějak se dohodnout s tuaregskou komunitou. Tady s vámi naprosto souhlasím. Musíme rozlišovat mezi rebely, ty skupiny, které jsem tu jmenoval, jsou dost často bojovníci z jiných zemí, nejsou to vůbec domorodci, velmi často to nejsou ani tuaregové, možná, že tady například v jednotkách Ansardin bojují někteří tuaregové, ale mm, ve skupině mužahů je jich jen velmi málo. Čili je třeba rozlišovat mezi reboli, což tedy je opravdu ta teroristická mafiánská složka, která těch je nezbytně třeba se zbavit, a Tuaregy, jejich situace je úplně jiná a e, ve vztahu už k ním musíme hledat politické řešení. A to bude hledáno na místní úrovni. My jej rozhodně nemůžeme diktovat. Jediné, co mohu říci, je, že když se podíváte na to, jak se vedl Niger v posledních letech, podařilo se odstranit nedostatky původních dohod z Tuaregy, podařilo se dosáhnout pokroku a úspěchu. Například se podařilo začlenit Tuaregy do vlády, do armády. Premiér Nigeru je Tuareg, jak možná víte, a to je tedy potenciální řešení. Ale tohle řešení musí najít Mali samotné. Srdečné díky. Chtěl byste to ještě shrnout? Ne, výborně. Takže děkujeme za vaše výklady. Ještě dva rychlé body na pořadu jednání. Snad se podaří se s nimi vypořádat. Nejdříve zpráva pana Predy a Davida Martina po pozorovatelské misi v Jordánsku. Prosím, Kristiane. Merci, merci infiniment. Leave quietly the room so that... Opusťte sál tiše, prosím, abychom mohli pokračovat. Takže já začnu. Mám takový pocit, že náš kolega David Martin tady mezi námi dnes není. Právě on byl tím hlavním pozorovatelem u té mise EU. Moje úloha spočívala spíš v tom, že jsem šéfem malého sedmičleného parlamentního týmu. Tam byla například paní Tania Feinbola, Gryš, Roba a Belder. Skvěle se nám spolupracovalo a právě i s Davidem Martinem a s jeho týmem. Takže pouze zkratkovitě, co se nám podařilo dokázat. Jako vždy u těch eh, pozorovatelských volebních misí jsme měli kontakt zejména s politickými aktéry a kromě toho i s tou zprávou, která odpovídala za organizaci voleb. Měli jsme i možnost se sejít s dvěmi islamistickými stranami, to byla fronta islamistické akce, ta volby bojkotovala a my jsme se snažili pochopit, o co jde a pak ti umírnění islamisté kde se ukázalo, že se jedná o stranu, která získala 20 mandátů, takže to bylo velké překvapení. Dále jsme měli schůzku i se týmem kandidáta, který byl začen den před naším příjezdem. A důvodem bylo, že si kupoval hlasy. A my jsme se ale sešli i s mluvčím levice a rovněž s tou volební zprávou, s tím orgánem, který to vše logisticky připravoval. Samotná logistická záležitost tam byla skvělá, ale tři témata, jimiž jsme se zabývali, byla. Za prvé, volby v kontextu ústavních reform v Jordánsku a politických reform. Aktéři, s nimiž jsme se sešli, hovořili o politických výhledech. Samozřejmě, že islamisté byli mnohem zdráhavější než ostatní, mnohem zdrženlivější. Pak reprezentativnost, to bylo druhé téma, a konkrétně zda tedy palestinci mohou být zastoupeni. A pak ještě zajímavé a důležité téma, kterým bylo ustanovení 27 poslanců ze 150 u proporcionálního systému vole, prostřednictvím tedy poměrného hlasovacího systému, což neuspokojilo ty, kteří si přáli větší podíl tohoto způsobu vole. Pak ještě regionální problematika, tím jsme se taky zabývali vlastně vše probíhalo zároveň s volbami v Izraeli. Ty proběhly pouze jediný den před volbami v Jordánsku, takže bylo samozřejmé a nevyhnutelné, že to mnozí dávali do kontextu. Ženy na volebních listinách. kvota byla desetiprocentní, tedy 10% míst na volebních seznamech bylo vyhraženo ženám a výsledek byl trochu lepší než eh, při minulé kampani a dokonce i některé ženy byly eh, i nad tím kvotním poměrem a tím se jich dostalo do parlamentu více. Další ožehvé téma to byla svoboda tisku, odpovědnost novin Odpovědnost, kterou noviny nesou za komentáře například, které se objeví v reakcích na internetu na ten či onen článek. Ale už vidím pana Martina, který nám určitě podá mnohem podrobnější zprávu. V dni voleb jedna věc, která byla velice nápadná, byla že se vlastně pokračovalo v volebním boji přímo na Prahu volební místnosti. Bylo to obecně platné, všichni se tak chovají, chovali, ale atmosféra byla klidná, nedocházelo k žádným střetům a jak probíhaly volby. Všude bylo vše skvěle připraveno po stránce tedy těch, kteří e, byli ve volebních komisích, nedocházelo k žádným incidentům tedy po té kvalitativní logistické stránce vše dopadlo velice pozitivně z našeho pohledu. Tam to hodnocení bylo velice kladné. To už je z mé strany vše. Já eh, pouze připomenu, že jsme tam vlastně byli poprvé v Jordánsku. A pokud mi dovolíte, tak já jsem vlastně pouze byl takovým tím, který eh, vlastně uvedl pana Martina. Já se vynasnažím neopakovat Kristianova slova. Spolupráce s parlamentní, eh, tedy spolupráce parlamentní delegace a mise byla skvělá, jak už jste slyšeli jordánské výrob, vý, volby, které eh, nastaly krátce po arabském jaru, z jedné strany jsme měli syrskou válku, z druhé strany jsme měli stávky a manifestace, demonstrace, protože rostou ceny paliv a potravin. A snažili jsme se tedy pomáhat Jordánsku dostat se z obtíží. V podstatě ale po technické stránce byly ty volby organizovány velice dobře. Nezávislá volební komise vznikla poprvé byla ustanovena už nějakou dobu před volbami a povolili nám, abychom my jako parlamentní delegace tam měli své vlastní pozorovatele, tam jste tomu opravdu nemohli nic vytknout. Ale problém spočíval v tom, a to mě opakovali mnozí, volby mohou probíhat skvěle, ale po volbách se vlastně nic nezmění, protože volební systém je uspořádán tak, že zajistí, že eh, ti vedoucí těch klanů zase zůstanou u moci, protože velikost těch volebních okrsků je tak neúměrně rozdílná, že se vždy vlastně zvolí ten, kdo se zvolit má. Je to nepřenosný jediný hlas a ještě seznamy politických stran, ty měly právo získat pouze 27 ze 150 mandátů, křesel. Výsledky tedy je další věc. Takže z těch 120 vůbec nebylo zvoleno na základě nějakého programu, nějakého politického mandátu kampaň byla tedy nápad na tím, že se nehovořilo o hospodářských, politických či sociálních programech, pouze šlo o to, aby vaši vlastní lidé, vaši soukmenovci přišli k volbám a hlasovali právě pro vás. Sice je to tedy dobrý začátek, aby se vůbec nějaké volby konaly řádně. Víte, že už v roce 2010 to dokonce i přiznali Hmm, tajné složky, tajná jordánská policie, že prostě cpala do těch uren nějaké hlasy, hmm, tak aby to dopadlo, jak chce. Teď jsme jisti, že k tomu nedošlo, ale příště si zkusíme pustit do toho, abychom přesvědčili eh, příslušné odpovědné složky, aby dali politickým stranám trochu více prostoru. Protože technicky je to sice dobré, organizačně je to dobré, ale ještě po stránce toho, kdo bude volen na základě čeho by se to zlepšit mohlo, pan předseda bez mikrofonu. Pane předsedající, Pane předsedo, pan Grip, pouze pár připomínek. To, co je velice nápadné, když eh, jsme pozorovateli v zemích jako je Jordánsko a sledujeme, jak probíhá vůbec eh, ten volební proces. Jak už řekl pan Preda, například přímo před volební místnosti probíhala volební kampaň už ve dní voleb, ale protože nikdo neprotestoval, tak jsme prostě museli přijmout, eh, vzít na vědomí, že je to takový prvek jejich politické kultury. Za druhé, přítomnost pozorovatelů, představitelů politických stran, ale i organizací, které se zabývají um, pozorovatelskými misemi demokratických procesů v samotném Jordánsku. I to bylo zajímavé. Co ještě bylo velice nápadné, totiž, že komise, volební komise, a volební místnosti byly oddělené pro muže a ženy. I když složení těch volebních komisí bylo smíšené, tady i v té části volební místnosti, kam chodili hlasovat ženy, byli muži, členové volební komise, kteří seděli za tím stolem. A ještě zajímavý příklad. Ty volby mají trochu jinou příchuť a trochu jiný podtext, než by se nám mohlo zdát. Ve volební místnosti, v té části, kde se volí většinovým systémem a kde byli tedy bráni v úvahu kandidáti většinoví. Tam byla žena kandidátkou a v té volební místnosti, kde hlasovali ženy, získala tato kandidátka tři hlasy. A my jsme se později dovolili si otázat těm představit těch jordánských tedy um, představitelů, kteří s námi um, trávili ten čas. Že často je to taková solidární věc. Ale oni nám vysvětlili, že tím základním kritériem je, zda je to představitel našeho kmenu, naší rodiny. A tak se rozhodujeme, na koho hlasujeme. A ne, že by například z evropského pohledu často ženy spíše mají třeba sklon hlasovat na ženy. Tedy solidarizují se podle pohlaví. Jinak je velice zajímavé pozorovat, jak probíhají volby právě v těchto velice tradičních volebních okrscích, kde bydlí ti, jež bych nazval původními Jordánci, ale zároveň i tam, kde například je ten region obývan palestinci a to už je často druhá, třetí generace. Ale ten rozdíl je obrovský. Já bych to nazval i temperament je jiný. Způsob chování i pozorovateli zvenčí je to zcela zjevné. Takže tady mohu potvrdit, slova kolegy Predy, který řekl, že samotná technická organizace voleb si zaslouží nejvyšší pochvalu, zejména velice sjednocený a kvalitně eh, propracovaný systém registrace voličů, to bychom si dokonce mohli brát vzor v Evropě, jak to probíhala, včetně s vizualizací, včetně tedy například eh, na monitoru i někdo, kdo seděl doma, mohl pak třeba potvrdit, že se jedná o někoho, kdo tvrdí, že je právě tím a ne o ním. Čímž se zcela jasně můžeme vyhnout takovému tomu kolotočevému hlasování, případně jiným nesrovnanostem z toho dlouhého seznamu pozorovatelů, volebních pozorovatelů. Takže to bylo velice dobré a včetně i práce té ústřední volební komise. To taky musím pochválit. Děkuji. To bylo opravdu velice důležité, co jsme se zde dozvěděli a rovněž už předem se těšíme na ten dokument, který od vás obdržíme k přípravám Jordánska na přijetí unijních programů a rovněž doporučení, které nám předložíte. Jakým způsobem se můžeme postavit k těm klíčovým záležitostem. Mně rovněž připadá, že se jedná o velice zajímavý a vlastně napínavý proces, jak se postupně, když se tedy díváme zvenčí, vyvíjí ten proces té demokratizace, Jordánsko, Maroko například. Tam rovněž v rámci právního státu není možná ta nejlepší cesta, která povede k těm optimálním výsledkům. Ale jsou to dvě různé metody, metodiky, jak z pohledu toho východiska, tak i z pohledu těch výsledků tedy Jordánsko a to, že snad Jordánsko drží klíč k tomu, jak se propracovat na další etapu tedy rozvoje. A poslední bod pořadu jednání, paní Komes se na nás obrátila. Bohužel nemáme čas se ponořit do hloubky, ale přesto chci dát příležitost tomu, aby to téma zaznělo. Jakým způsobem můžeme zacházet s těmi zmrazenými aktivy různých bývalých diktatorů, kteří byli sesazeni v rámci arabského jara a jak můžeme tedy těmito prostředky dále nakládat, případně předat kontrolu nad nimi. Děkuji, pane předsedo. Asi si vzpomenete, že když jsme se sešli na Kypru se zástupci národních parlamentů, tak Bernardino Leon eh, se konkrétně zeptal nás, poslanců Evropského parlamentu i zástupců Národního parlamentu, zda by nebylo možné, abychom se hm, této problematice začali věnovat a abychom se zasadili o tuto věc ve spolupráci se zeměmi eh, arabského jara, pokud je o hm, opětovné získání zmrazených aktiv. A říkal, že je to důležité Mm, takové partnerské gesto. Následně po tomto zasedání moje skupina zorganizovala seminář otevřený všem a byli jsme velice rádi, že velvyslanectví Egyptu, Libie a Tuniska se tohoto semináře zúčastnili. V případě Tuniska jsme tam měli dokonce zastoupení na nejvyšší úrovni z výboru, který Tunisko ustavilo právě pro opětovné získání zmrazených aktiv. Zastoupeno bylo také Švýcarsko, protože to je jedna ze zemí, kde se fyzicky mm, tento majetek eh, ve značné míře nachází. A hovořili jsme tedy o těchto žádostech a viděli jsme, že je možné, aby parlament zasáhl. Pokud nevadí, tak bych předala slovo Pinu Arlakimu, který má konkrétní návrhy, jež bychom mohli použít prostřednictvím ESVČ, eh, proto abychom založili expertní skupinu pro řešení tohoto komplikovaného, nejenom politického, ale také právního problému, který je horší o to, že se nám nedostává dostatečných kapacit a odborníků z těchto arabských eh, zemí, abychom mohli právní aspekty celé věci vyřešit. Myslím si tedy, že by eh, bylo dobré se na to podívat, proto jsem požádala o zařazení tohoto bodu na program jednání bylo by dobré, abychom na naší úrovni, na úrovni Evropského parlamentu, díky našim znalostem a zkušenostem a díky spolupráci s jinými kolegy mohli společně zvážit eh, tento požadavek eh, na úrovni konference předsedů eh, a možná i na příští plenárce v březnu nebo v dubnu schválit po rozpravě usnesení a přijít s nějakými konkrétními návrhy, eh, například ve smyslu toho, co eh, by teď představil Beno Arlaki, prosím. Uh, Pane předsedo, já bych byla ráda, abychom se k tomuto tématu vrátili až na příštím zasedání, až tady bude více poslanců, protože myslím, že dnes je nás to skutečně málo abychom mohli o čemkoliv v této důležité věci rozhodnout. A já jsem se velice bedlivě vyslechla to, co tady zaznělo, ale myslím, že v tuto chvíli skutečně není vhodný moment, abychom předkládali jakékoliv návrhy či doporučení vzhledem tomu, že tady skoro žádný další poslanec není, takže měli bychom to nechat na později, až nás tady bude více. Nechci tím říct, že bychom snad tady nebyli kvalitní poslanci v tuto chvíli přítomní, ale myslím si, že kvalita někdy nemůže vyvážit jaksi nedostatek kvantity. Uh, Pan předseda Brok, ano, tak jsem to i myslel, toto byl takový úvod ze strany Any k celé problematice a budeme muset s diskuzí a jakýmkoliv dalším rozhodnutím posečkat. Ještě bych připomněl, že další, tady je omyl na programu jednání, protože další zasedání nebude v pondělí, nejbrž v, ve čtvrtek v 9 hodin, kdy se sejdeme zároveň s podvýborem 7. To jenom připomínám, protože tady se špatně uvádí, že příští zasedání bude až v pondělí 25. února, ale to je neaktuální verze. Tímto vám děkuji. Děkuji a ještě připomínám, že zítra večer jsme všichni zváni na recepci Lady Ashtonové. Krista nám přislíbila úžasné britské červené víno.